Dear colleagues, good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych chtěl přivítat pana Jana Dieselbluma, který, jak víte, přišel k nám na, výbor, na hospodářský a měnový výbor v několika funkcích. Jednak je zde jako předseda euroskupiny, dále také předseda ECOFINu a zároveň vlastně i ve funkci ministra financí Nizozemska. Čeká nás s ním slyšení, v němž představí výsledky nizozemského předsednictví v oblasti hospodářství a měnové oblasti. Já bych chtěla jménem našeho výboru poděkovat panu Dijsselblumovi za kooperaci, která byla opravdu velice silná během vašeho předsednictví. Pokračovali jsme v práci na důležitých eh, oblastech, jako je eh, Unie kapitálových trhů, EDIS a tak dále. No a očekáváme, že v následujících dnech a mě, měsících. Eh, práci dokončíme. A v oblasti zdanění také vítáme ambice nizozemského předsednictví eh, v tom, jak dále hm, posouvá tu daňovou agendu. A my samozřejmě jako Evropský parlament bychom také chtěli, aby Eh, jste více brali, respektive aby rada více brala v úvahu naše konzultativní pozici, naše konzultace s námi a myslím si, že máme velice eh, silný a ambiciozní text, který tedy doufáme nakonec bude brán v úvahu a pak je tam, a vlastně nastolí to i program k těm dalším krokům. Takže Mm, ten náš hospodářský dialog eh, povedeme v obvyklém postupu. Nejprve pan Dieselblum získá 10 minut na úvodní prezentaci, pak bude prostor na otázky a odpovědi. Jerome, eh, dávám ti slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu opět být eh, v Evropském parlamentu a že si s vámi mohu vyměňovat názory a že vás také mohu informovat o tom, jakou práci jsme odvedli Mm, v té funkci předsedy ECOFINu a i v dalších funkcích. Ještě tedy možná je příliš brzy, protože příští pátek se bude konat další schůze ECOFINu a ještě nás čeká práce, která se týká velice ambiciozní agendy, velice ambiciozního programu, který jsme vám předložili na začátku našeho nizozemského předsednictví. V uplynulých měsících probíhala veškerá práce v tom klimatu ekonomické obnovy, který postupuje sice tedy mírným tempem, nicméně existuje. A myslím si, že když se tedy podíváme na ekonomickou eh, obnovu, tak si musíme říci, že potřebujeme udržitelnější rozvoj a nesmíme zapomínat na to, že takový ten dobrý vítr do plachet, který nám teď vane kvůli nízkým cenám ropy a velice dobré monetární politiky, um, se tedy um, také podílí i na posílení eurozóny a celé Evropy. Toto ještě jednou zdůrazňuje důležitost koordinace evropských politických koncepcí, pokud chceme posílit strukturální reformy, pokud chceme zlepšit investice i celý, celé klima pro investice, pokud chceme mít odpovědné fiskální politické koncepce a také politiky pro zdravý finanční sektor. Toto všechno je naprosto zásadní, pokud chceme snížit nezaměstnanost, která stále zůstává vysoká v našich zemích. A také jsou zde ještě další pozůstatky krize, které musíme dořešit. Já bych chtěl být dnes stručný a pouze podtrhnout eh, práci, mm, které jsme se věnovali a některá ještě pokračuje. Takže pracovali jsme na několika legislativních návrzích, ale nejprve mi dovolte několik poznámek, které se týkají eh, práce, která vychází ze zprávy pěti předsedů. Takže za prvé se jedná posílení nebo dokončení bankovní unie. To je vlastně taková agenda, které jsme si věnovali, nebo které se budeme věnovat v pátek na Ecofinu. Myslím si, že když se ohlédneme, jak to vypadá s bankovní unii, tak už máme první pilíř, eh, jednotný mechanismus dohledu, ten už eh, funkč, eh, funguje, je to důležitý klíčový hráč v bankovnictví. Druhý pilář, pilíř je jednotný mechanismus řešení problému bank, ten je e, učený od 1. ledna 2016 a už vlastně došlo i k tomu, že členské státy přispěly do toho fondu. No a také zde máme e, směrnici BRRD, která by měla být brzy dokončena a také i tedy ten systém pojištění vkladu. Samozřejmě, když se podíváme na tu situaci, tak je zde ještě další práce, kterou zbývá udělat, zejména co se týče toho třetího pilíře. E, abychom se tomu mohli věnovat, tak v lednu začala pracovat speciální ad hoc pracovní skupina, která také předložila ten návrh na systém pojištění vkladu a chtěla by také v celém bankovním e, sektoru mm, vytvořit rovné podmínky. Je to velice komplexní téma, Eh, stále je zde mnoho neřešených problémů. Snažíme se o to, aby zde byly určité iniciativy, které sdílejí rizika a které snižují riziko, aby se tyto dvě iniciativy eh, pohybovaly paralelně. A výměna in eh, názorů v této pracovní skupině nám umožnily více pochopit různé jednotlivé niance a problémy této oblasti. Naším cílem je získat souhlas na tom, jak v nadcházejících letech pokračovat a ten souhlas by měl tedy být přijat v pátek na schůzi ECOFINu. Ehm, toto tedy eh, celkově nastíní cestu, jak v následujících letech eh, usilovat o snižování rizika a také jak navrhovat opatření na sdílení rizik, abychom také našli i dobrou rovnováhu mezi zájmy jednotlivých členských států. Bankovní unie je ale pouze jednou z částí finanční unie, o které se hovoří ve zprávě pěti předsedů. Pak zde máme samozřejmě unie kapitálových trhů, to je další významná část. Já jsem velice rád, že mohu říci, že se tedy očekává, že na tom pátečním ekofinu se potvrdí dohoda na e, obecném e, postoji rady, který se týká nařízení o prospektu, což je klíčovou e, součástí Unie kapitálových trhů a také se rada těší, že se zapojí do jednání s trialogu s Evropským parlamentem. Dále také jsme v úzkém jednání se, spoluzákon, se spoluzákonodárci o návrhu, který se, týče, který se týká směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění. A jak také uh, už zaznělo, tak zítra večer se má konat další schůze trialogu, takže já si jsem doufám, že i zde už se chýlíme úspěšnému závěru. Také bych chtěl ještě zmínit balíček o sekuritizaci, což je také důležitý stavební kámen Unie kapitálových trhů a který má velké potenciální přínosy pro reálnou ekonomiku. Rada už schválila minulý rok vyjednávací mandát a já také doufám, že i parlament již brzy dokončí přeskoumání těchto návrhů, abychom mohli zahájit trialogy. Teď bych se ještě chtěl podívat na některé nefinanční mm, věci, na některá nefinanční témata která se týkají hospodářské a měnové unie. Nejprve tedy se jedná o založení Národních rad pro konkurenceschopnost. Jak víte, tak e, to je něco, e, v co pevně věřím. Máme velice pozitivní zkušenosti s tímto, druhu, s tímto druhem institucí v Nizozemsku. A s radostí mohu říci, že se nám také podařilo dosáhnout dohody na návrhu e, nařízení na ECOFINu, pardon, tedy, že tedy doufám, že se nám to podaří dosáhnout um, soustředili jsme se na to, aby se tyto rady soustředily také více na rozvoj produktivity, než aby se soustředily pouze na konkurenceschopnost v oblasti nákladů. Um, nařízení se také za, um, bude zabývat určitými specifičnostmi procesů stanovování mest v jednotlivých zemích a také na tom, jak odstranit právní překážky. Tyto eh, Národní rady pro konkurenceschopnost jsou nejenom pouze novým nástrojem, který má prosazovat eh, výraz, eh, pokrok, ale také bychom, eh, také teď rada dohodla vyjednovací mandát na návrh, který se týká ehm, programu pro podporu strukturálních reform. Má na základě zkušeností Řecka a Kypru také rozšířit další možnosti technické podpory ve všech členských státech v nadcházejících letech. Cílem je posílit konkurenceschopnost, růst, pracovní místa a investice a také, se, také čekáme teď na pozici parlamentu, abychom mohli zahájit co nejdříve další jednání. Také doufáme, že na té eh, schůzce eh, eh, ECOFINu schválíme dokument, který se týká Eh, trhů peněžních eh, s finančními fondy a rovněž doufám, že i tedy pak budeme moci zahájit jednání na toto téma. Dále jsme dosáhli i dohody v oblasti směrnice o prospektu na radě. Takže jaká ještě další témata máme v našem portfoliu? Komise na naši žádost předložila akční plán, který se týká boje s financováním terorismu e, a také boje s praním peněz. V pátek provedeme jakousi inventuru stávajícího stavu, ale teď už bych chtěla říci, že už nyní můžeme slavit poměrně velký úspěch, zejména který se týká provádění stávajících právních aktů. No a nakonec mi ještě dovolte několik slov k oblasti daní. Minulý měsíc se nám podařilo e, dovést ke zdárnému cíli jednu z takových priorit Evropské unie a schválili jsme revidovanou směrnici o automatické výměně informací a jsem přesvědčen, že na konci tohoto týdne se nám podaří dosáhnout politické dohody také e, v oblasti směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, takzvané směrnice ATAD. E, pak e, zde máme ještě další nelegislativní část toho balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem a minulý měsíc ECOFIN schválil závěry rady, které se týkají toho, aby Evropská unie vytvořila černou, eh, černý seznam takzvaných eh, nespolupracujících eh, jurisdikcí. Samozřejmě ještě musíme více rozšířit tuto oblast daňové spolupráce. Dále se nám také podařilo dosáhnout velkého pokroku v oblasti DPH. Máme zde dohodu, která se týká pravidel DPH u voucherů, která byla vyjednána na radě, vlastně o které se jednalo už od roku 2012. A rada, rady závěry také schválily akční plán pro DPH. To je důležité, pokud chceme bojovat s podvody v oblasti DPH a pokud chceme vyřešit rozdíl mezi odhadovanými a vybranými příjmy z DPH. Takže závěrem, pane předsedo, bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že jsme měli um, příležitost s vámi spolupracovat a chci říci, že v příštím období budeme spolupracovat ještě tvrději a čeká nás celá řada důležitých jednání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, skutečně eh, jste tvrdě pracovali na různých problematikách eh, a i když to ještě není úplně uzavřeno, tak například eh, jste pracovali na fondu peněžního trhu a tomu my jsme velice rádi. Vítám také to zřízení Národních rad pro konkurenceschopnost, protože to je také velice důležitá věc posilovat konkurenceschopnost nejenom z hlediska nákladů. To je citlivý přístup a těšíme se i na vaše závěry k bankovní unii na konci tohoto týdne. Děkuji mnohokrát. A teď se tedy pustíme eh, do otázek řečníků. Jako první Ester Lange. Děkuji vám, pane předsedo. Možná je to naší kalvinistickou povahou, a vy říkáte, že tedy um, pan předseda předsednictví říkal, že pracoval tvrdě a že by chtěl ale pracovat ještě tvrději, to se mi moc líbí. Vítejte na našem jednání. To předsednictví holandské bylo velmi ambiciozní. A určitě vás zde ještě uh, uvidíme v, ve vaší funkci předsedy Euroskupiny. Vy jste nedávno říkal, eh, nebo měl poznámky eh, novinářům ohledně důvěryhodnosti komise v souvislosti s paktem stability a růstu jste eh, kvůli tomu v kontaktu s komisí a jaká byla jejich reakce? Proč je to pro vás tak důležité? Docela by mě to zajímalo, protože eh, souhlasíme s tou analýzou, že je třeba zajistit, eh, že ty základy, které jsou podkladem pro všechno, zůstanou nedotčené. Nicméně chtěla bych se zaměřit na chystaný ECOFIN, konkrétně na EDIS. Zítra naš, bude eh, náš pracovní dokument připraven, tedy z naší strany. Byla to samozřejmě velká výzva pokryt eh, nejrůznější postoje zde v parlamentu plus eh, různá související témata, některá jsou velice relevantní pro EDIS, některá méně. Vy jste řekl, že očekáváte v pátek dohodu o tom, jak by se mělo postupovat v nadcházejících letech. To zní jako jakýsi harmonogram nebo cestovní mapa, tak aby se tedy eh, hodnotilo sdílení rizik, omezení rizik, než eh, bude eh, fungovat EDIS v plném rozsahu. Můžete být trochu konkrétnější ohledně těch představ? Říkal jste, že BRD a DGSD se zatím neprovádějí, myslím, ve třech státech. Můžete mi říci, kdy očekáváte, že toto skončí, protože pokud se máme pohnout s EDIS, tak je třeba, aby i ty základy fungovaly. Pokud jde o e, ty dvě problematiky, které spolu souvisejí, jak můžeme zajistit, že když to snižování rizik neprobíhá dostatečně rychle, že vůbec u činíme postup. Zda budou dostatečné pojistky, tak aby to mohlo pokračovat stejnou rychlostí. A poslední věc na mezinárodní úrovni, eh, také eh, eh, ta situace není nejlepší. A už jsem skončila, omlouvám se, prosím. Děkuji. Takže to první téma, důvěryhodnost paktu a úloha komise. Byl jsem velice explicitní, protože jsem velmi znepokojen. Když máme dohody mezi sebou, tak eh, samozřejmě je důležité, aby eh, všichni eh, vlastně to plnili. Je tady určitá flexibilita. Ano, já jsem byl pro flexibilitu a jsem s tím spokojený, ale tady ta úloha komise je klíčová. Jestliže členské státy Eh, vlastně takto nejednají, je potom eh, to těžko předvídatelné, eh, ty postupy nejsou objektivní, kdy se vlastně možná rozlišuje mezi malými státy a velkými státy, tak to je velice znepokojivé. A já to pocituji i na zasedáních euroskupiny, že ministři jsou ohledně toho trochu znepokojení. A komise musí pochopit, že mm, pakt má ve svých rukou mu, oni jsou strážcem smluv, strážcem tohoto paktu a pokud někdo má pocit, že dochází k nerovnému zacházení s jednotlivými členskými státy, tak je velice obtížné od nás všech očekávat, že budeme plnit to, na čem jsme se dohodli. Takže to jsem eh, řekl komisi a i přímo jednotlivým komisařům. Oni vědí, že jsem tím znepokojen. A vědí, že tedy v tom mají důležitou úlohu. Obecně tedy se shodujeme, ale pokud jde, když budu, pokaždé, když budu znepokojen, tak dám to své znepokojení eh, eh, najevo, protože i Mario Draghi říká, že ten pakt je takovou, takovým jádrem důvěry. A to není jenom důvěra vnějšího světa a finančních trhů, je to i důvěra mezi námi navzájem. Takže je třeba být opatrní E, s tím, na čem jsme se dohodli a je třeba to brát vážně. Pokud jde o EDIS, tak se skutečně jedná o harmonogram, o cestovní mapu. E, vlastně už e, až do roku 2024, kdyby tedy měla být bankovní unie dokončena, bude plně zaveden ten mechanismus řešení problémů bank, měla by tam být určitá i pojistka a jsem si jist, že ten režim pojištění vkladu by měl být toho součástí a měl by být také zaveden. Ale samozřejmě je třeba ještě toto dojednat e, a dohodnout. Jak se dostaneme do roku 2024? Do té doby je třeba udělat hodně práce a to je důvod, proč náš přístup musí být vyvážený, musí být e, vlastně propojený, musíme pracovat na obou e, těch problematikách, vlastně odstranit některé problémy z minula v našich bankách musíme omezit rizika v našich bankách a zároveň musíme stále více začlenovat, zapracovávat naše eh, finanční režimy a pojistné režimy. Já chápu, že chcete více detailů, já vám je zatím nemohu poskytnout, protože stále je to rozpracováno, ale jsem přesvědčen, že to je realizovatelné. Tím bychom měli cestovní mapu do dalších let. Musíme eh, ještě udělat hodně, pokud to chceme stihnout. Vy si určitě uvědomujete, že tyto rozhovory jsou velice složité, že tam jsou ve hře nejrůznější zájmy relevantní. Takže propojíme obě tematiky, budeme se snažit eh, udělat pokrok na obou stranách a zaměřujeme se tedy na toto datum 2024. Děkuji vám. Perváš Perez. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Dijsselblume, ten způsob, jakým hovoříte o úloze komise při eh, provádění paktu stability, máte tím na mysli, že eh, komise vlastně ta pravidla um, uplatňovala, řekněme, jaksi své volně, protože pokud chceme, aby eh, ta důvěra zavládla mezi námi, jak říkáte, tak byste to měli říct jasně. Myslíte si tedy, že komise ta pravidla neuplatnila správně? Potom jste hovořil o těch národních radách pro konkurenceschopnost, o kterých se diskutuje na radě. Považujete za normální, že Evropský parlament není zapojen do této diskuse, eh, přestože to má být jeden z hlavních pilířů fungování Eh, ekonomické zprávy. A konečně, pokud jde o EDIS, už jste odpověděl kolegyni Esther de Lange, ale včera jsme tady měli Daniel Nui, eh, která nám řekla, že tento právní text je velice důležitý, protože by měl umožnit zajistit stabilitu finančních trhů a jejich rovnováhu. Neobáváte se, že ten eh, itinerář, ta cestovní mapa je příliš eh, pomalá, že to bude trvat příliš dlouho, než eh, tedy vlastně se obnoví tato důvěra v bankovní unii a je tady riziko, že toto nedokončení bankovní unie vlastně ohrozí všechno, co už se udělalo v těch prvních dvou pilířích. Děkuji, paní Beres zda komise uplatňuje pravidla správně. No, pokud ne, tak potom by eh, ECOFIN to neměl schválit, tak to funguje. Ale eh, objevily se určité obavy z, eh, ohledně nedávných rozhodnutí u CSR pro Španělsko a Portugalsko, protože vlastně se tam zdá, že dostanou více času i v rámci postupu EDP. Eh, takže jsou tady otázky, zda ta pravidla jsou uplatňována správně, budeme to diskutovat eh, na ECOFINu. I předseda komise eh, někdy se vyjádřil k tomu, že s Francí se má zacházet jinak. Reakce ze sálu mimo mikrofon. Ne, mm, já si tohle nemyslím. To říkal předseda, že Francie zřejmě si zaslouží jiné zacházení, protože je to Francie. A já se snažím pochopit takovéto komentáře a také jiné členské státy by to rády pochopily. A to samozřejmě vyvolává obavy, zvláště v malých členských státech, že prostě s velkými státy se zachází jinak. A to není správné, protože jde tady o důvěru mezi námi. Takže já říkám komisi, buďte velice opatrní, vy musíte strážit pravidla, vy musíte eh, strážit dodržování paktu, který je zásadní pro naši spolupráci a důvěru. Pokud jde o Rady pro konkurenceschopnost a úlohu parlamentu, Možná jsem eh, to, tomu měl věnovat větší pozornost. Myslel jsem, že už jsme o tom eh, diskutovali dříve. Parlament nemá úlohu v tomto návrhu? Bohužel. Tak možná, eh, předseda říká, možná byste to také mohli projednat s komisí ano, já se na to podívám. Nevím, proč by parlament v tom neměl mít úlohu. Možná je to eh, tady nějaký právní důvod, o kterém nevím, takže já se na to ještě podívám. Nyní bankovní unie. Říkáte, že to trvá moc dlouho. Eh, ano, možná máte pravdu, ale myslím, že tady byl dobrý důvod, eh, protože jsme potřebovali naplnit ten fond pro řešení problému bank tak aby bankám bylo možné v krátkodobém horizontu eh, pomoci a využít tedy část toho prostřed, těch prostředků. To takže bude platit i pro ten fond pojištění vkladů. A ještě tady máme takové pozůstatky z minula, které musíme v bankách řešit. Takže eh, pokud chcete skutečně ten proces urechlit, pokud jde o MPL nebo pokud jde o vysokou koncentraci státních dluhopisů, tak myslím si, že to by asi nebylo úplně moudré, protože některé tyto problémy z minulosti potřebují čas, eh, než se vyřeší a eh, je tedy třeba si dát dost času na vytváření posledního pilíře bankovní unie. Děkuji vám, Bernd Luke. Já budu mluvit německy. Pane Dijsselblume, Německo Eh, také dokážeme ocenit, a nejsme ani tak eh, ty přísní kalvinisté, když někdo pracuje tvrdě. A nás zajímá zejména, pokud ta tvrdá práce se odehrává v správném směru nebo v oblasti, eh, o kterou nám jde zejména. A nám jde zejména o bankovní unii. Já myslím, že všichni vkladatelé dbají, a tady jde o třetí pilíř, o ten EDIS, o um, to, jestli jejich vklady jsou zabezpečené. Teď se hovoří o plánech na to, že se vytvoří společný fond pojištění vkladu v Evropě a to by mohlo být provedeno různým způsobem, které bude konkurenceschopné, tak aby každý občan měl přístup ke každé bance v Evropské unii a každá banka mohla volně působit v každém členském státě. Potom eh, by samozřejmě ten eh, střadatel své peníze uložil bance, která je nejspolehlivější nebo má nejvyšší míru finanční stability. Proč tedy nejste pro toto řešení? Spíše, eh, a spíše upřednostňujete EDIS, který má určité eh, slabé stránky, například tady dochází k narušování té volné hospodářské soutěže u těch bank, eh, je tady otázka morálního hazardu a pane také obava z toho, že dojde k redistribuci Eh, těch nákladů. Takže proč ne to konkurenční eh, řešení, kdy usnadníme konkurenci bank na trhu? K čemuž se sice eh, tak retoricky všichni hlásí, ale ve skutečnosti se na tom nic neděje. A potom vím, že nedávno se rada zabávala problematikou DPH, ale žádné detaily o tom nejsou známy. Mě by zajímalo, jestli se na radě diskutuje také o zavedení takzvaného reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti, případně že by některé členské státy měly volnost v tom e, něco takového aplikovat si sami, anebo se, jestli zůstane od toho standardního způsobu výběru daně. Um, thank you. Um... Děkuji. Nejprve ten kompetitivní eh, postoj k bankám, to je zajímavá, zajímavý návrh. Ale já mám pocit, že kdykoliv, kdekoliv je tedy ten střadatel nebo vkladatel v jakémkoliv zemi a u jakékoliv banky, tak si v Evropské unii zasluhuje stejnou míru ochrany. A spotřebitel by měl mít svobodu si vybrat jakoukoliv banku. A určitě lze udělat více pro to, aby bylo jednodušší přejít eh, z jedné banky do druhé. To je otázka, eh, kterou eh, my teď také řešíme v Nizozemsku a budou, vyžadovalo by si to mnohem více transparentnosti, aby spotřebitelé se vyznali v tom, která banka je riskantnější, které mohou důvěřovat, v jaké části ekonomiky ty banky eh, spíše fungují a tak dále. Já myslím, že o mnoha těch věcech spotřebitelé nemají moc eh, přehled. Je to obtížné téma, hm, obtížně srozumitelné, eh, je obtížné vyhodnotit ta rizika jednotlivých bank a v tom si myslím, že my hrajeme důležitou roli. Máme přísný dohled, máme požadavky na kapitálovou přiměřenost a také máme tu spotřebitelskou legislativu, myslíme, se chránit spotřebitele kdekoliv. Ale v jakémkoliv systému pojištění je evidentní, že by to bylo mnohem efektivnější, kdyby to bylo v jednotném systému a ne v těch několika. Ale kdybych chtěl, abyste vy vstoupil do mého pojištění, tak byste asi chtěl znát, jaká jsou ta rizika. A než třeba e, umožníme paní Delange, aby se k nám připojila do našeho pojišťovacího systému, tak bychom se jí museli zeptat, jaká jsou její rizika. Možná, že bychom ji museli požádat, aby ta rizika snížila, než do našeho systému vstoupí. A to je ta debata, kterou teď vedeme. Ano, jsou tady argumenty pro to, aby e, pro státy bankovní unie existoval společný pojišť, systém pojištění vkladů, ale než e, do něho budou moci všichni vstoupit, tak budou muset vyřešit některé problémy s bilancemi bank. A k DPH, ano, eh, ta debata eh, se teď vede o tom způsobu přenesení daňové povinnosti. Některé státy jsou velmi silnými zastánci tohoto přístupu. My teď eh, uvažujeme o tom, že by těm zemím nebo té jedné zemi, že bychom umožnili s tím udělat experiment, ještě jsme o tom nerozhodli, budeme o tom dál diskutovat v pátek. Komise se k tomu bude muset vyjádřit, protože to má samozřejmě určité právní implikace, ale rozhodně to zvažujeme velmi E, seriózně. Silví Gula. Děkuji, e, pane předsedo, děkuji, e, pane Blume za to, že jste dnes přišel na náš výbor. Určitě víte, že jsme s velmi rádi s vámi diskutujeme. Dovolil bych si jeden komentář, poděkování a potom mám jednu otázku. To poděkování se týká toho, že jste, se, že jste zareagoval na to vyjádření eh, Junckera, a to říkám jako francouzska. Chtěla bych připomenout článek 6 eh, prohlášení o, pra, eh, o lidských právech z Francie, který říká, že zákon musí platit stejným způsobem pro všechny. To je jeden z velkých výrobitků francouzské revoluce. A eh, klidně toho využijte, až eh, na to budete někdy zase reagovat. A chci se vás zeptat eh, následující, týká se to Volkanka Šojbla který se vyjádřil k Brexitu, který řekl in is in and out is out. Eh, jestli s tím souhlasím, ano, řekl bych ano, obecně. Ale pokusím se o pozitivní pohled na věc. Eh, u nás v Nizozemsku jsme také měli několik referent. A myslím, že jestli něco nefunguje, tak to je eh, vyhrožování voličům a to, co špatného se stane, když eh, vyjádří eh, nebo budou hlasovat ne. To není podle mě správný přístup, takže aspoň co se mě týče. A já myslím, že britští voliči asi nemají až tak velký zájem o to, co já k tomu mám co říct, ale kdyby byli, tak bych jim řekl, že jsou tady velmi silné přesvědčivé argumenty pro britskou spolupráci a že to je v britském zájmu. A těch důvodů je celá řada. Například ta, eh, ten klíčový faktor v té debatě o Brexitu Británii je imigrace a to rozhodně eh, je jev, který nezmizí, pokud z Evropské unie vystoupíte. Myslím si, že pořád tady bude velmi přesvědčivý argument pro to, aby Francie a Británie spolupracovaly ohledně imigrace, A že určitě se pořád budou muset řešit problémy na Blízkém východě a bude se muset uzavírat nějaká dohoda s Tureckem. Myslím, že těch důvodů pro evropskou spolupráci je celá řada a je to prospěšné i pro Brity. Pro mě nestačí jenom, že Británie zůstane členem. Já bych byl velmi rád, kdyby se zase stali velmi aktivním členem, který bude aktivně se snažit prosazovat a polovytvářet eh, to, co eh, eh, nám leží na srdci. Oni tak to kdysi dělali, ale teď jsou mnohem pasivnější, defenzivnější. Já bych byl velmi rád, kdyby byli ofenzivnější. To je všechno, co k tomu mohu říci. Chci ještě eh, říci, že tady nešlo žádné vyhrožování, ale spíše jde o otázku milionů eh, občanů Švédské eh, unie, kteří jsou v jiných zemích a kteří si říkají, jaké budou dopady vystoupení Británie z EU. Já si myslím, že se moc zaměřujeme na jedno zemi a necháváme stranou, ano, vy jste to dobře vysvětlil, ale ty ostatní necháváme úplně eh, v nevědomí. Já myslím, že to také spolu vytváří ty obavy. V tom máte pravdu. Dimitris Papadimulis. Dimitris Papadimulis. Já budu mluvit řecky, jestli vám to nebude vadit. Děkuji, pane Dijsselblume, za to, že jste dnes přišel na naše zasedání. Jestli se nemýlím, tak v posledních dvou letech, kdy jste tady byl několikrát, je to poprvé, kdy ve svém úvodním eh, vystoupení jste se vůbec nezmínil o Řecku. A to je podle mě velmi dobrá zpráva, protože to ukazuje že eh, Řecko už není v tak eh, kritické situaci a nedostává se na první stránky novin. Ale vy jste také předseda euroskupiny, ta bude zasedat za dva dny a v tom ohledu se vás chci zeptat, jaká rozhodnutí budete dělat ohledně Řecka. Bude Řecku udělena ta poslední tranše pomoci, eh, jaké budou, jaká budou kritéria toho hodnocení. A další otázka Moskoviče a Dombrovsky, když eh, vystoupili před Evropským parlamentem, prohlásili, že jsou optimističtí a že hned po létě bude pokračovat jednání mezi věřiteli a Mezinárodním měnovým fondem o tom, jak vypracovat konkrétní plán pro snížení dluhu. Souhlasíte s tím? Komisar Domrovský řekl, že po roce 2018 komise zváží možnost ehm, nižších primárních rozpočtů nebo přebytků rozpočtu, nižších než 3,5%, což je nerealistické. A také guvernér eh, Řecké národní banky Eh, hovořil o tom, že věřitelé by také měli k tomu přispět a bez prodlení by mělo dojít k odlehčení toho dluhového břemene, jak to požaduje i měnový fond. S tím, že by ten eh, primární přebytek rozpočtu neměl být 3,5%, ale 2% aby se konečně eh, Řecko mohlo vrátit k udržitelnému hospodářskému růstu a přesvědčilo trhy o tom, že se vrací k normalitě. Takže jak byste na to zareagoval? Děkuji vám za vaše otázky. Samozřejmě ta formální odpověď je, že já jsem tady jako předseda Euroskupiny Eh, že jsem tady jako předseda eh, Ecofinu, takže teď nebudu odpovídat na nic, co se týká euroskupiny, ale to neudělám. Máte pravdu, já jsem se nezmínil o Řecku, vzhledem tomu, že tady hovoříme o problematice, která spadá do Ecofinu, ale myslím, že to je také z jiného důvodu, jsme teď trochu v jiné fázi. Ta krize důvěry mezi Řeckem a věřiteli v EU, v eurozóně Eh, byla nejhlubší před rokem a od té doby se ta situace posunula úplně někam jinam. My teď eh, konstruktivně spolupracujeme, samozřejmě panují pořád rozdílné názory, někdy spory o tom, jaký by měl být ten správný přístup, ale pořád funguje konstruktivní spolupráce a na tom základě já doufám, že bude možné, aby rada guvernéru ESM eh, souhlasila s uvolněním té tranše, k by mělo dojít už tento týden, že všechny ty předchozí nebo tam, ty podmínky byly splněny. Potom jste se ptali, jestli k, e, bude existovat nějaký konkrétní plán na stížení dluhu. My už máme cestovní e, mapu. Všichni mluví o nějakých cestovních mapách, tak i my máme jednu cestovní mapu. Vy jste e, popsal ten náš přístup, e, kde, na kterém jsme se dohodli před měsícem. A ten spočívá v tom, že SM se podívá na to řízení dluhu, tak aby bylo možné snížit úroky a tak dále, aby zpráva státního dluhu byla jednodušší v nadcházejících letech, tak abychom eh, měli nějaký před o tom, eh, která opatření lze přijmout okamžitě, která po ukončení toho programu a ta velikost toho bude záležet na tom, eh, jak bude vypadat analýza udržitelnosti dluhu. A v tom následném období jsme samozřejmě ochotni udělat ještě více, pokud to bude potřeba. Ale ta klíčová otázka, o které mluvil pan Turneras, je ten, ta výše toho primárního přebytku, jestli to není příliš vysoké. My už jsme se jednou dohodli, že 3,5 průměrně ve velmi dlouhém období a realistické skutečně není a proto jsme tam dali postupné snižování primárního přebytku Eh, v těch nadcházících desetiletích. Ale tu debatu znovu otevírat po létě nebudeme. Ten, tím dalším krokem bude na konci tohoto roku. Eh, bude měnový fond připravovat rozhodnutí eh, rady a to bude a na tom bude tedy záviset náš další postup. Thank you, Philip Lambert. Ano, děkuji, pan Filip Lamberts. Dobrý den. Ano, a co se týče Edisu, já bych chtěla říct, že jsem obecně trochu zklamán. A co se týče obecně nizozemského předsednictví, tak musím říct, že jsem měl tedy větší očekávání, než jaké jsou výsledky. A já tedy vím, že jste zcela jistě upřímně um, navrhli své cíle, ale já jsem zklamán. Samozřejmě souhlasím s tím, že ne všechno je tedy v rukou předsednictví, ale co se týče Edisu, tak mám pocit, že ECOFIN chtěl poslat komisi zpátky e, ke stolu, aby to tedy znovu sepsala. Já vím, že to je velice citlivé téma, musíme se k tomu stavit opatrně. Mm, je pravda, že v Evropském parlamentu jsme možná nepracovali úplně nejrychleji, a, ale musím říci, že tedy opravdu, to musím říct takto upřímně, když říkáte o tom termínu až 2020. Teď, co se týče toho balíčku, tak eh, ohledně daní. OECD něco navrhla, komise také a um, vy to teď vlastně jste to všechno si um, ještě naředili. Mě by zajímalo, co z toho vlastně nakonec zbyde z celé této ambiciozní agendy. Myslím si, že, že mm, nemáte tak silnou roli v této oblasti, ale můžete zopakovat to Erik Rivers, že ministr mm, daní, eh, tedy že má v tom větší slovo než vy. Vy dobře víte, o kom mluvím, říká řečník. Takže já mám pocit, že možná vlastně v tom měl větší slovo než vy. Teď, co se týče pravidel, souhlasím s tím, že pokud máme mít pravidla, a, e, tak ta pravidla musí být dodržována a musí být uplatňována. Ale pokud ta pravidla jsou navržena takovým způsobem, že vlastně jsou kontraproduktivní, tak možná bychom se je, je měli spochybnit, možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda ta pravidla jsou správná. E, Mm, pravidla eh, ekonomického vládnutí jsou, nebo ekonomické zprávy, mám pocit, že jsou procyklická, že naopak tu situaci ještě zhoršují. A my jsme to neuznali. A mm, vlastně mně se to nelíbí, jak se k tomu stavíme. Já říkám, že pokud ta pravidla nejsou správná, pokud eh, neplní svůj účel, tak je změníme. A nemůžeme říci, že vlastně eh, my ta pravidla budeme stále mít, ale vlastně nebudeme je používat. Jaký na to máte názor? Děkuji, pane Lampere. Vy jste říkal, že jste zklamaný, ale já to považuji za určitý kompliment, protože jste říkal, že jste od nizozemského předsednictví očekával ještě víc. Ehm, my jsme se snažili samozřejmě vám jaksi zavděčit a ještě nám také zbývá i několik dní, tak možná, že se nám ještě podaří zlepšit eh, ten celkový eh, rating, jaký si, který tady nám dáváte. Říkáte, že co se týče Edisu, že jsme tady poslali komisi zpátky k tomu psacímu stolu. Ale já si myslím, že to tak není. Teď hovoříme o, tom, o té cestovní mapě, o tom, jak to má vypadat v příštích letech a chci říct, že samozřejmě, že i na radě mm, probíhá technická práce i ohledně Edisu. Takže rada vychází z toho návrhu. Možná, že ten návrh bude změněn, ano, tak tomu bývá téměř vždy, ale neznamená to, že jsme komisi poslali, ať to, ať to vlastně celé přepíše. Mm, pak jste tam hovořili o tom roku 2024 a víte, že to vlastně je, eh, tak to jste to schválili i v Evropském parlamentu, že ten eh, fond má být eh, vlastně hotový v roce 2024. Ale do té doby musí být hotové ještě další prvky celé té unie. A my jsme také zdůraznili, co ještě musíme dořešit, jak to uděláme, jak eh, to všechno politicky vybalancovat. A to právě je všechno v té cestovní mapě. Také jste říkal, že jste zklamán i v té oblasti daní. Já si myslím, že byste nám měli ještě dát šanci. Ehm, na radě eh, už minulý měsíc vlastně by mohlo mm, téměř dojít k, té, k tomu souhlasu na směrnici ATAD jenže ministři říkali, nám se nelíbí tohle, nám se nelíbí tamto a my bychom chtěli tohle vyškrtnout. A mm, já bych mohl samozřejmě velice všechny tyto věci dát dohromady a potom říci, ano, máme, máme dohodu, ale vlastně ta dohoda by nic neobsahovala. Takže já si myslím, že bychom to měli brát vážně a že bychom se tomu měli věnovat. A chci říci, že Evropská unie stále sleduje ty cíle BEPS. No a dále, co se týče pravidel. Souhlasím s vámi, pokud se domníváte, že pravidla jsou kontraproduktivní, že nejsou dobře navržena, tak bychom je měli změnit. A to je naprosto debata, která je na místě. Hovořili jsme o tom na Ecofinu v Amsterdamu, eh, o tom, jak eh, například fungují ta stávající fiskální pravidla, jak fungují ty indikátory strukturálního deficitu, jak jsou, jsou stažněny s ostatními indikátory. A myslím si, že teď je důležité také zamyslet se nad tím, jak to jak se politicky uh, ovlivňovat. Komise také později ještě přinese návrhy o tom, jak pozměnit eh, soubor těch ukazatelů, které se týkají specifik, specificky té preventivní, toho preventivního ramene. Eh, takže ano, možná bychom se měli bavit o tom, zda ta pravidla pozměňovat ale pokud už některá pravidla jsou, jsou tedy v legislativě, tak potom komise má svou formální úlohu, kterou musí zastávat a musí to činit co nejobjektivněji. Samozřejmě, co tam může používat flexibilitu a tak dále, všechny ty další nástroje, které má k dispozici, ale prosím, musí eh, pracovat eh, spravedlivě a objektivně. Ale já s vámi souhlasím. Pokud se vám nedaří, pokud se vám nelíbí ta pravidla, tak je změníme, ale pak je opět musíme uplatňovat. Mar- markovali. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Euroskupiny a zároveň tedy i ministrovi Nizozemska za to, že jste tedy může vystoupit dnes v Evropském parlamentu. Hovořil jste o cestovní mapě, to je takové, takové módní slovo, všichni ho neustále skloňují ve všech pádech. už o tom hovořilo pět jednotlivých eh, předsedů. Hovoří se vlastně o tom i v té bankovní unii. Jak chcete, jak chcete omezit finanční spekulace? Hmm, chceme zjednodušit eh, fin, fungování finančních trhů a chceme, aby zde byly určité nové finanční produkty, ale já mám pocit, že vy pouze chcete změnit určitá jména, aby to bylo jakési přijatelnější nebo líbivější. A zároveň chcete snižovat rizika, ale soustředíte se pouze na určitá kritéria. Například rizika, která jsou, eh, souvisí se státním zadlužením, ale pak je tam třeba riziko, které souvisí s finančními spekulacemi Mm, také je tam riziko spojené s eh, portfoliem třetí úrovně. Takže komu vlastně se chcete zavděčit? Lidem nebo bankovním bankám a jejich lobování? Chcete také bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se dani. Už jsme <clears throat> víme o tom, že jsou určité státy, které nesouhlasí s návrhy komise v tom balíčku. Mohl byste ty země jmenovat? Říkal jste třeba Nizozemsko, že je pro, ale eh, zcela jistě to vypadá, že některé země jsou proti. A pak ještě, co se týče té cestovní mapy a zprávy pěti předsedů. Mm, ta cestovní mapa brala v úvahu fiskální kapacitu eurozóny, ale co když by tam tedy došlo k tomu Brexitu? Co když by tam byly nějaké změny? eurozóně máme problémy s tím, že tedy některé země mají přebytek, zejména Německo, a tím se vlastně pokřivuje vnitřní trh. Chtěl bych se zeptat, zda hm, bude považován, za bude od Německa požadována um, lepší fiskální chování, lepší fiskální kapacita. Tak to byla na mě dost těžná otázka, pane Vali. Já se nejsem jist, jestli jsem úplně ty otázky pochopil. Řekl jste, že ta bankovní unie povede k novým produktům, která budou mít líbivější jména. Já nevím přesně, co tím myslíte. Také jste řekl, že se soustředíme na špatné kritéria. Ano, hovořil jsem o unii kapitálových trhů, když jsem hovořil o těch produktech, říká poslanec. Hmm. No, já myslím, že také jste se ptal na to, zda chceme naslouchat pouze bankovním lobbystům anebo občanům. Já si myslím, že občané chtějí bezpečné banky, které mohou důvěřovat a které nemusí občas sanovat se eh, svých kapes. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč jsme se tak rychle vymanili z krize, je to, že jsme zkrátka zachránili své banky. Myslím si, že je velice dobré zvážit rizika v bankovním sektoru a pak citlivě a třeba i postupně se s těmi riziky vypořádat, abychom posílili zdraví bank, aby banky byly schopné sami se vypořádat se svými riziky a s tím, eh, co z nich plyne, a abychom tedy také zlepšili situaci pro občany a zejména pro malé a střední podniky. To bychom, mělo, to bychom všechno měli učinit. Tečka. Tedy. Eh, teď. Edis. Evropský systém pojištění vkladů a pak ty směrnice. Ptal jste se, zda mohu jmenovat ty země, které jsou proti. Já, mě to vlastně tak úplně, e, není to tak důležité. Důležité je, zda na konci dosáhneme nějakého koncensu, který bude efektivní a co nejsilnější. Zatím jsme teprve uprostřed procesu, abychom e, jak si, mm, přesvědčili všechny ty ostatní země. No a nakonec také hovořil o tom, že Německo má velký přebytek. Mimochodem, není to jediná země, která má velký přebytek. Děkuji. Ale mm, nepochopil jsem tu, sou, tu souvislost s fiskální kapacitou. Mohl bys, mm, nemohu tedy na to úplně odpovědět. Ta otázka nebyla pro mě úplně srozumitelná. Hmm, mám Monsieur le ministre des Finances. Vážený pane ministře financí Nizozemska, já bych se chtěla zmínit o hospodářské zprávě v EU, o našich eh, veřejných financích, jednak v mé zemi a ve vaší zemi. Jsem trochu rozloben těmi prohlášeními, které jste přednesl ve vašich mediálních výstupech na začátku června jste v Figaro uvedl, že Brusel by měl být přísnější na Paříž a že komise se diskredituje, když neuplatňuje na Francii rozpočtová pravidla, zejména to, je těch, to jsou ty 3 eh, eh, rozpočtového schodku. Eh, v Google France se objevily podvody z daňových podvodů. Eh, už roky jsou podezření, že Google převádí zisky z Francie do Nizozemska a Irska, aby nemusel eh, platit daně ve Francii. Francie není jedinou obětí daňové konkurence vaší vlády a Google není jediný podnik, kterého se to týká. Každý rok eh, dochází ke ztrátám 100 miliard eur. Eh, právě i ve Francii. Ve Francii to je 30 až 40 miliard eur, tedy 2% našeho HDP. Investice, které jdou přes vaší zemi, jsou prostě jenom toky odkloněné z jiných zemí. Eh, zpráva, kterou studujeme v parlamentu, říká, že chceme-li dosáhnout růstu, potřebujeme investovat do výzkumu a vývoje, zlepšit situaci malých a středních podniků. A během té doby nadnárodní firmy investují zisky eh, nezákonně nabité ve vaší zemi. Pane ministře, jak můžete mít odvahu poučovat Francii, když právě vaše země a její vlády se podílely na ochuzování eh, eh, našich občanů? dochází k takovému to odklaňování finančních toků. Náš deficit ve výše 3,5 HDP by byl pouze ve výše 1,5 kdyby nedocházelo k těmto daňovým únikům. Navíc ty daně, které nadnárodní společnosti ve Francii neplatí, jsou kompenzovány deficitem, který nám tolik vyčítáte a úsporami, které nám chcete vnutit. Můžete nám také ještě vysvětlit, proč bychom měli poslouchat výtky politického představitele země, který, která se podílí na závažné daňové trestné činnosti. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. Tak zaprvé Eh, jak, jakou má úloha komise. Já já si myslím, že s Francií to tak nesouvisí. Já jsem ani nehovořil o Francii, protože nehovořím o rozhodnutích jednotlivých zemí. Francie získala několik roků navíc, aby snížila svůj deficit a je tam celá řada objektivních eh, důvodů, proč to má tak učinit. A celá řada dalších evropských zemích získala určitý čas navíc, aby vyřešila své deficity a aby splňovala pravidla eh, paktu stability a růstu. Musí tam být eh, jasná, objektiv, jasné objektivní důvody. Dále, co se týče vyhýbání se daňové daně, ano, k tomu dochází a k daňovým unikům, je to, dochází k tomu ve všech státech. Řekl jsem, že pokud Nizozemsko bylo zatím součástí toho problému, a musím tedy říci, že asi ano, tak bychom měli být i součástí řešení, takže to je e, přístup, který mám i jako předseda, i jako ministr financí. Náš daňový systém umožnil e, nadnárodním společnostem, aby se vyhýbali daním, ale nebylo to pouze v Nizozemsku. Pokud bychom v Nizozemsku mm, stanovili přísná pravidla, tak by zase to bylo jinde. Takže jediným řešením je mít mezinárodní standardy, které budou v celé Evropě. A o to právě teď e, usilujeme. Pokud e, je povinností e, v souvislosti s tím změnit legislativu v mé zemi nebo ve vaší zemi, tak to učiníme. Zcela jistě to učiníme. Například letos měníme legislativu která se týká takzvaných inovačních boxů. Ten Innovation Box, to je vlastně takový nástroj, který velice nyní vlastně láká eh, nadnárodní firmy do Nizozemska. Takže pokud tam má být určitý mezinárodní standard, který se týká tohoto nástroje, tak ho um, chceme provést. Takže my opravdu bychom měli zastavit to, ty, tyto daňové úniky a já jsem k tomu silně motivovaný, abychom to zastavili. Děkuji nyní pan Silvian Morpulus. Ano, děkuji. <clears throat> Začnu situací v Řecku, ale také se to týká i um, protestů pracujících ve Francii a v dalších zemích. Komise řekla, že přemýšlí o tom, že by zde byla jednotná pravidla, která by se sta- týkala stanovování mest. Eh, vycházelo by to také z konkurenceschopnosti. Vy jste hovořil s panem Ciprasem o reformách, které mají být prováděny, ale lidé nebudou příliš rádi, protože už asi po 13. byly sníženy eh, penze a další věci. Také bude docházet eh, k tomu, že banky budou zabavovat různé zástavy. Jak vy, tak i vlády velice štědře nabízí různé dotace a různé daňové úlevy různým nadnárodním firmám. A teď proběhne druhé hodnocení v Řecku a já se obávám, nebo lidé se obávají toho, protože po každém vyjednání jsou lidé v Řecku ještě více ožebračeni. Budete také hovořit o balíčku reform pracovního trhu s naší vládou. Mm, jsou zde opatření v třetím memorandu o porozumění Hovoří se o třeba hromadném propouštění. Mm. V naší zemi je nezaměstnanost 25 eh, a to vlastně, ta nezaměstnanost nebyla vyřešena. A co se domníváte o těch platech? Tak, tak došlo tam také k seškrtnutí 13. a 14. platu. Mm, už jsem skoro na konci, pane předsedo. Také tam má být určitý eh, trvalý příjem. Takže pan předseda přerušuje řečníka. polovině věty. Ano, vy jste mě ptáte na velice konkrétní věci a já nemohu na ně tak úplně konkrétně odpovědět. Ptal jste se na reformu trhu práce, ale ta reforma vlastně sotva začala. A teprve, až to bude všechno navržené a vymyšlené, tak teprve potom instituce řízené řeckými kolegy eh, informují ostatní ministry na euroskupině, jak to vypadá, takže já na toto nemohu odpovědět tak konkrétně, jak vy jste se konkrétně ptal. Děkuji nyní pan Gunnar Okmar. Thank you very much. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nastolit otázku, která se týká celkového ekonomického klimatu. Mám takový pocit, že jste určitá frustrace. Spíše hovoříme o institucionálních změnách než o strukturálních reformách. Vidíme, že jsou zde strukturální problémy, a když je zde nějaký strukturální problém, tak buď ustavíme nějakou komisi, nebo vypracujeme nějakou cestovní mapu, nebo někdy ta stará pravidla, která nikdo nedodržoval, nahradíme novými pravidly, která zase nikdo nebude dodržovat, ale ta, ty problémy stále zůstávají. Pokud se podíváme na, ekono, na evropskou ekonomiku, tak od roku 2007 eh, zde došlo k polovičnímu, vlastně k, eh, k poklesu o polovinu eh, zahraničních investic. Takže to je pouze část toho celého obrázku. Eh, zatímco do jiných zemí se ty přímé zahraniční investice zvýšily, třeba do USA se zdvojnásobily. V Evropě máme eh, daňové zatížení o 10-15 větší než třeba v jiných zemích nebo v jiných ekonomikách, s nimiž eh, jsme vlastně konkurenty. Myslím si, že by bylo dobré, aby zde byl opravdu program strukturálních reform a abychom věnovali naši energii na to, abychom změnili ty základní podmínky, které mají zde být, proto aby ta ekonomika fungovala. Neměli bychom zkrátka hovořit o takových těch našich oblíbených tématech, jak změnit fungování institucí v Evropské unii, protože žádná taková změna automaticky nepovede eh, k nějakému lepšení, pokud se realitou nestanou strukturální reformy. Takže co kdybyste spíše hovořili o, ekonomické, o evropské ekonomice než o evropských institucích? Děkuji. Ano, myslím si, že opravdu máte naprostou pravdu. Poměrně dost času trávíme tím, že hovoříme o institucionálních otázkách. Já se domnívám, že strukturální reformy jsou stále tím klíčem, tím klíčovým řešením, jak zlepšit produktivitu. Evropě a jak dosáhnout vyšší úrovně růstu. Nemůžeme souhlasit s tím velice mm, takovým hlemíždím růstem. A nejlepší cestou zpět je podle mého názoru prohloubení vnitřního trhu, vytváření větších investičních příležitostí na různých trzích. A z toho důvodu také jsem, jsme i s předsedou Junkrem souhlasíme s článkem ve, finan, ve Financial Times, kde opravdu by klíčovým cílem mělo být dokončení vnitřního trhu. Tam je velký potenciál pro růst. A já také nechápu, proč to tak málo zdůrazňujeme. Když si uh, vzpomenete, když pan Juncker představoval svůj plán, tak tam tím třetím pilířem byly investice, investiční pobídky a příležitosti, aby se investice do Evropy vrátily. A tam zatím došlo pouze k malému pokroku. Totež se týká i dalšího problému, o kterém jste hovořil, to znamená velké daňové zatížení. V Evropě máme velice silný sociální model. Já jako sociální demokrat si ho velice cením, ale náklady na ten sociální model Eh, vlastně vedou k tomu, že zatížené je spíše takovéto méně produktivní, ta méně produktivní část. Jde o to, aby se to změnilo natolik, aby lidé mohli být eh, mm, jas, eh, lehčeji zaměstnáváni. A takže to jsou věci, které se musí zavést v různých, ve všech členských zemích. Také mm, je zde přílišná regulace jednotlivých odvětví, jednotlivých profesí, jednotlivých oborů. Je těžké se tam dostat. V mnoha členských státech je těžké pro mladé lidi začít podnikat. Je tam obrovská byrokracie, mnoho papírování. Plně s vámi souhlasím i bude to obtížné, protože strukturální reformy nejsou populární, ale pokusíme se prosadit to v příštím, eh, v příštích volbách. Protože pokud se nám to nepodaří, tak jsem si jist, že ten, ta ekonomika bude taková poměrně jenom, tedy ten ekonomický růst bude velice pomalý. Děkuji, nyní Paul Tang. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, tento týden bychom chtěli uzavřít IOP, kom, návrh komise nebo byli jsme skeptičtí vůči návrhu komise, ale myslím, že se nám podařilo eh, učinit velký pokrok a doufám, že ve středu to dokončíme a budeme moci říci, že jsme ten návrh eh, vylepšili. A že jsme dali trochu pořádek do toho chaosu u přeshraničních transakcí. Uvidíme. Moje otázka se samozřejmě týká problému eh, daňových eh, úniků nebo vyhýbání se daním. Eh, my jsme tady měli zprávu Huga Bajece, která ukazuje, že přes širší politické rozpory se můžeme dohodnout na systémovém přístupu proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Také čelíte rozdílným názorům. Můžete mi o tom říci více? Já se totiž obávám, že členské státy budou řeknou, ano, ale nevím, jak to vypadá na vašich jednáních. Já vím, že třeba Irsko je proti navrženým změnám v CFC, pokud jde o eh, třeba Schäubleho, ten také ohroz, ohrožuje eh, přijetí části balíčku. Můžete nám tedy říci více ohledně těch rozdílných názorů, jimž čelíte? Asi bych si eh, zkomplikoval život, kdybych podrobně hovořil o různých námitkách a různých názorech na návrh. Já chci rozhodně zachovat ten balíček co možná nejúplněji a nejsilnější až do konce. Nechci eh, výjít z místnosti s něčím, co bude rozmělněno a přijít o důvěryhodnost. Ve všech našich zemích je velká veřejná diskuse o hýbání se daňovým povinnostem, o nespravedlnosti takového přístupu, o tom, jak destruktivní je daňová konkurence mezi našimi zeměmi a je třeba tomu čelit. A my všichni, ministři financí na ECOFINu, tomu musíme čelit a spolupracovat na eh, ukončení této situace. Pokud chceme, aby naši občané a firmy platili daně, tak to musí být placení férové, stejné pro všechny a to vyžaduje silné evropské normy. Minulý měsíc jsme na uh, ECOFINu um, diskutovali, bylo to jednání otevřené veřejnosti, nevím, jestli jste to sledovala, ale tam určitě byste se dozvěděl uh, různé názory na jednotlivá témata. Předseda, děkuji mnohokrát. Myslím, že to byla velice zajímavá výměna názorů, která se dotkla různých eh, klíčových témat. Myslím si, že je důležité, co jste říkal na konci, že je třeba diskutovat o tom, jak zajistit, naše, eh, aby naše daňová pravidla byla zjednodušená, transparentnější. Eh, to je samozřejmě i naše zaměření ale musím si upřímně, že nevidím žádné zvláštní zacházení s Francií. Je také třeba se soustředit na fakta konstruktivněji. Nicméně děkuji vám za účast, za vaši práci, to jste už odvedl. Je třeba si uvědomit, že potřebujeme jednomyslenost v daňových otázkách a je tedy třeba do toho vložit velké úsilí na straně předsednictví. A my si to vážíme, víme to. Samozřejmě ten náš přístup je ještě ambicioznější a myslím, že jsme také ukázali, jaké nové výzvy stojí před Unii, eh, tak abychom zabránili vyhýbání se daňovým povinnostem. Takže děkuji mnohokrát a budeme se těšit na výsledek dalšího ECOFINu a budeme se těšit na další plodnou spolupráci. Okay. Point six of the... Tak dostáváme se k bodu 6. Dohoda mezi Evropským společenstvím a monáckým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocená opatření stanoveným směrnicí Rady 2348 ES. Spravodajem je Andreas Schwab a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Teď přecházíme k, od eh, euroskupiny k daňovým otázkám, daňové dohodě, v tomto případě s Monakem, o opatřeních, která eh, se týkají pravidel pro výnosy z cel a pro stanování míry těchto cel. Jak určitě víte, Evropská unie má s Monakem dohodu o vzájemném automatické měně informací eh, ohledně daňových úniků. To, se, to má samozřejmě velký význam přes tu relativní malou velikost tohoto knížectví, ale možná, že e, víte, že o tomto tématu už jsme hovořili v souvislosti s Lichtensteinskem a s dalšími zeměmi. Tady jde pouze o opakování toho, co už jsme úspěšně dokončili v jiných oblastech v jiných, eh, s jinými zeměmi. 22. února byl ten text eh, dohodnut. Eh, rada souhlasila s podepsáním a od ledna 2017 by se měly vyměňovat informace o bankovních účtech občanů Evropské unie v Monaku a automaticky by tato data měla být předávána od roku 2018. Ta dohoda je vlastně aktualizace stávající dohody z roku 2004. V tom okamžiku jsem byl eh, do parlamentu eh, zvolen, jsem tedy rád, že teď to mohu přispět a jde o to, aby Monako používalo úpravu, která bude eh, rovnocená té právní úpravě, kterou máme v Evropské unii. Eh, bylo potřeba eh, to aktualizovat vzhledem k tomu, že došlo k přijetí tak 2 v roce 2014 a také ohledně toho posledního mezinárodního vývoje v oblasti automatické výměny informací, eh, které se provedly v rámci OECD. Já vítám tuto dohodu, stejně jako ty předchozí dohody se švýcarském San Marinem, Andorou a Lichtensteinském. To jsou všechno samozřejmě země, které geograficky vzato by se s námi měly a my je potřebujeme, aby se podíleli na boji proti daňovým únikům. Tato mm, výměna informací by měla usnadnit práci národních eh, příslušných orgánů, které skutečně eh, budou mít příležitost bojovat proti únikům, ale budou také moci přijmout odstrašující opatření, aby se eh, aktiva neskrývala mimo Evropskou unii. Eh, my doufáme, že ta to dohoda bude ratifikována co nejrychleji. A pokud se použije zjednodušený postup eh, podle jednacího řádu, tak bychom na tomto výboru mohli přistoupit ke schválení bez pozměňovacích návrhů. Ale chci připomenout, pane předsedo, že bych byl rád, kdyby nikdo neprováděl změny toho obsahu nebo výkladu té dohody v eh, tom vysvětlujícím prohlášení. Já nevím, proč jsme to v posledním případě umožnili. Já si myslím, že to z hlediska legislativní techniky nedává žádný eh, smysl, aby se ve stanovisku zpravodaje dostaly věci, které potom budou odporovat vlastnímu obsahu té eh, zprávy. Myslím, že ani politicky, ani technicky to není správný postup a proto teď nejsem ochotný na to přistoupit. Chci přist využít to zjednodušené eh, řízení, ten zjednodušený postup tak, jak eh, to má být, ale poprosil bych kolegy, kteří o to usilovali minule, aby eh, odsouhlasili ten text tak, jak ho navrhuji. A děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Za SD chce se někdo vyjádřit? Prváš Beres. Děkuji, pane předsedo. Musím omluvit našeho stínového zpravodaje, kolegu, který právě hlasuje na výboru pro průmysl, ale chci poděkovat Andrase Švábovi za tento eh, průnik nebo průlom ve spolupráci eh, s Monakem. Jak říkali, je to zjednodušený postup, který umožňuje rozšířit dohody, které již byly uzavřeny s jinými zeměmi, s Andorou, Liechtensteinskem, Švýcarskem a San Marínem a e, tohle všechno jde tedy tím směrem, který jsme si přáli, pokud jde o výměnu informací. A naše frakce, myslím, nebude e, dělat žádné problémy při hlasování. Děkuji vám. Sandalund. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji zpravodaji. My jsme přivítali e, i ty jiné texty, takže vítáme i tento, protože nám to pomůže zabránit uplatňování dvojího přístupu i do budoucna a podporujeme tedy i tento text. Děkuji. Jenom v rychlosti chci poděkovat Andrásovi za práci. Ten jeho postoj nám vyhovuje a já jsem vlastně z volebního okrsku u hranic s Monakem, takže možná někdy bychom mohli tento krásný region navštívit, abychom si ověřovali, eh, ověřili uplatnění pravidel, které se zavádějí. Děkuji, Miguel Viegas. Děkuji. Hej, Já také nemám moc co dodat. Podobně jako další kolegové eh, si myslím, že i tato zpráva je krokem správným směrem. Děkuji. Děkuji. Barb. Barbara Kapel není přítomná. Pane zpravodaji, chcete ještě něco říci? Pane zpravodaji? Děkuji. Já si myslím, že princip už tím všechno bylo řečeno, je to zjednodušené řízení, takže nemusíme kolem toho dlouho debatovat, ale ten základní problém, eh, který řešíme v této oblasti, je právě otázka, jak se nám může podařit Eh, podnítit, eh, ty, donutit nemůžeme ty eh, národní orgány k lepší spolupráci, konstruktivní spolupráci. Pořád zůstává otázka, jak efektivně dosáhnout toho, aby v té oblasti, kde členské státy mají své kompetence výlučné, kde se sami určují, jak budou postupovat, tak aby přesto se dokázali shodnout na nějaké efektivní spolupráci. A já nevím, jaké možnosti máme my a e, měli bychom vytvořit podmínky pro to, aby to fungovalo. Myslím si, že tato dohoda je důležitým krokem, ale myslím si, že bychom se dlouhodobě měli zabývat dalšími možnostmi, jak tuto oblast daňového práva co nejvíce zefektivnit. Myslím, že e, většina kolegů tady na výboru je stejného názoru a myslím si, že by tato zpráva měla představovat nějaký problém při schvalování. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A tím tady končíme diskusy. Takže dnes vlastně na konci pracovního dne vypuplyne lhůta pro podání námitek, takže pak to budeme moci považovat za schválené a bude to moci být odhlasováno na plenárce červené 2. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu 7. Zelená kniha o retailových finančních službách, projednání návrhu zprávy. A pan Ludvíkson je zpravodajem a já mu dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pokračujeme eh, s prací na zelené knize o retailových finančních službách, kvalitnější produkty, větší výběra, více příležitostí pro spotřebitele a podniky. E, tato zelená kniha se zabývá e, tím, že by legislativa měla být dynamičtější a já bych chtěl zdůraznit, že tuto práci e, se snažíme vést v duchu spolupráce a Teď se snažíme eh, tedy zaměřit na některé hlavní body. Já se snažím pokračovat v té diskusi se stínovými zpravodaji, eh, tak, aby to bylo co možná nejkonstruktivnější. Návrh eh, zprávy je rozdělen do tří částech. Ta první část, to jsou takové obecné komentáře, druhá část se týká toho, co by se mělo udělat v krátkodobém časovém horizontu a třetí část se týká dlouhodobých výhledů. Chtěl bych říci, že je třeba ještě udělat mnohé, pokud jde o schromažďování údajů, jejich analýzu a je třeba posílit možnosti komise v tomto ohledu. Hodně myšlenek v zelené knize nejsou dostatečně zdůrazněné. Potřebujeme skutečně empirické podklady, eh, tak abychom mohli dospět k silnější a lepší legislativě. Chtěl bych se soustředit na pět bodů a myslím, že by nám to Eh, mělo umožnit eh, rychlá a hmatatelná opatření. Za prvé je třeba zintenzivnit snahu boje s diskriminací na základě eh, místa bydliště nebo sídla na vnitřním trhu. Stále příliš často se všichni omezují na ten úzký tuzemský trh a to není samozřejmě dobré. Pokud se podíváte na evropský trh jako celek, je to i pro něj problém. A je třeba odstranit eh, ten takzvaný geoblocking a najít konkrétní alternativy, které se budou zaměřovat i na finanční sektor. Za druhé, pro řádné fungování a zdraví vnitřního trhu je třeba, aby spotřebitelé měli rozumnou možnost porovnávat cenu, kvalitu u výrobků, které mají e, k dispozici. Jinak ten tržní mechanismus nebude fungovat tak, jak má. Pokud jde o porovnání cen a kvality, tak je tady celá řada různých místních, regionálních stránek, ale to není dostatečné pro jednotný trh. Potřebujeme něco většího a já myslím, že by se měl vytvořit eh, lepší, strukturovanější třeba nějaký portál na evropské úrovni, kde by si lidé mohli porovnávat cenu a kvalitu na trhu. Já jsem celkem přesvědčený, že něco se v tomto ohledu udělat musí, ale jsem celkem otevřený eh, vůči těm řešením. Navrhuji, aby tedy komise připravila akční plán takovýchto kroků. Eh, například by se mohla eh, využít struktura směrnice o platebních službách. Třetí věc je, jak dosáhnout pozitivnějšího vývoje na trhu do budoucna. Je třeba mimo jiné, abychom se mohli identifikovat lépe v, v tom přeshraničním styku a je třeba, aby se tedy vycházelo z již existujících nařízení. Potřeb, Nové nařízení o praní špinavých peněz by také eh, mělo být eh, nějak zohledněno tak, aby se mohly skombinovat bezpečnostní, požad, bezpečnostní požadavky, ale i se sjednodušením postupům pro spotřebitele. Takže je třeba, aby komise provedla podrobnou analýzu jakýchkoliv zavádějících informací, které třeba spotřebitelé mají o e, směném kurzu, protože někdy je obtížné takovouto informaci získat a je to veliká nevýhoda pro spotřebitele. A já tedy vyzývám, aby komise to nějak řešila. Je třeba, aby Eh, skutečně spotřebitelé mohli plně chápat a kontrolovat situaci. A za páté, nezapomeňme na stranu eh, nabídky. Je třeba se snažit, aby i ty nejmenší firmy mohly eh, působit na vnitřním trhu a jsou různá opatření, která bych si v této souvislosti dovedl představit. Například by to mohla být nějaká koordinovaná síť vnitrostátních eh, jednotných eh, správních míst, která by pomáhala eh, firmám z jiných zemí EU, které chtějí lépe využít přeshraničních obchodních příležitostí. Takže tyto body jsou samozřejmě jenom částí celé té agendy, která by tady měla fungovat. Já doufám, že ta zelená kniha poslouží jako základ pro iniciativy a návrhy da- dalších věcí, protože to by měl být jenom začátek dlouhého procesu a těším se také na další spolupráci na, tom, na tomto návrhu zprávy a doufám, že nakonec budeme schopni eh, vytvořit jasnou a srozumitelnou eh, zprávu, která si získá politickou podporu. Děkuji panu zpravodajovi a za EPP Danuta Hybner. Já tady eh, mluvím jménem Anna Kadeka, který mě poprosil, abych vystoupila místo něj a chtěla bych říci, že to eh, považujeme za velmi dobrou zprávu od pana Ludvigsna a určitě eh, na tom budeme moci dále spolupracovat, aby to bylo co nejambicioznější v této oblasti. Myslím, eh, že Eh, by to mělo být propojeno s dalšími nástroji ohledně digitálního trhu a kapitálovými trhy. Tyto finanční služby byly předmětem eh, dlouhých diskuzí a návrhů v posledních letech a bylo by dobře dohlednout na to, aby všechny ty návrhy byly v praxi eh, správně prováděny. A také bychom se měli podívat na dopad všech těchto nařízení na retailové finanční eh, služby. A souhlasím s pravodem, že by bylo potřeba zlepšit eh, sběr dat o tomto tématu. Ten trh s retailovými finančními službami představuje obrovský eh, potenciál pro spotřebitele a pro menší a začínající podniky. My si již uvědomujeme, jaký obrovský dopad může mít digitalizace na celý tento sektor. A otevření této oblasti služeb větší konkurence by mohlo mít pozitivní dopad. Mohlo by dojít ke snížení cen, k zvýšení nabídky produktů, ale také k inovacím. Neměli bychom vás zapomínat také na to, že překážky přeshraničním eh, aktivitám v této oblasti pořád přetrvávají. Hovoříme tady o různých eh, právních, eh, spotřebitelských a dalších režimech různé smluvní eh, aspekty, různé jazyky. A tato legislativa to všechno nepřekoná. A dokud tady bude tak velká rozmanitost, tak naše schopnosti v této oblasti budou spíše omezené. Nenavrhoval bych eh, zavést jednotný přístup eh, pro všechny, protože jsou tady různé subjekty, různí aktéři které mají své specifické aspekty a malé a středně velké podniky se potýkají s mnohem většími podmínkami, mají eh, specifické potřeby a proto by mělo být možné, aby tyto podniky měly lepší přístup k financování. Ta pravidla by měla usnadňovat přeshraniční aktivity menších podniků a eh, chci také upozornit na potřebu, aby evropští spotřebitelé měli ochranu eh, jednak svých vkladů, ale také eh, eh, svých údajů v celé Evropské unii. A proto by bylo dobře, aby se v praxi provedla směrnice o ochraně, o, pardon, o pojištění vkladů. Myslím, že se musí zlepšit také národní legislativa v oblasti sběru dat a elektronická identifikace bude moci být možná, pokud eh, ta všechna ta pravidla budou dodržována. Co se týče zajištění eh, práv eh, vkladatelů, ten přístup Finnet je správný, ale musíme si uvědomit, že důvěra spotřebitelů bude tady klíčová a proto je dobře, je důležité, aby to bylo správně nastaveno. Priority, které popisuje zpravodaj, jsou zajímavé srovnávací portál, jednotné kontaktní místo a aplikace měnice proti paní špinavých peněz. To všechno jsou věci, které musí ještě se rozpracovat. Také bychom neměli zapomínat na aspekt investic. Víme, že i in, spotřebitelé jsou potenciálními investory a proto bychom měli eh, podněcovat inovace, aby se to eh, v různých sektorech inovovalo. Také je důležité, aby Eh, vznikly celoevropské retailové finanční produkty, takže nás čekají velké změny a měli bychom je v ten správný okamžik využívat. A Alan se leší, těší na spolupráci s kolegy a doufá, že parlament přijme eh, zajímavý, ambiciozní návrh a že se tím vyšle eh, signál spotřebitelům a podnikům Každopádně by měly platit rovné podmínky pro všechny, mělo by to vést k inovacím a ke snížení cen, ale musíme být realističtí, ty překážky jsou pořád značné. Děkuji vám. EKR, Sandro Lunds. Já teď nahrazuji Ashleyho Foxe, který tady dnes být nemohl a ten mi poprosil, abych přečetl jeho prohlášení jeho jménem podporuje. E, několik myšlenek je to správně, například to, že potřeba zlepšit tento trh s finančními službami, aby se zavedly nové inovativní konkurenceschopné produkty a vedlo to k nižším cenám pro spotřebitele. Souhlasí také s tím, že, e, jak ty tak říkal paní Hybner, že by se měly podpořit inovativní e, podniky, aby se snížily například distribuční náklady což by se mělo promítnout do cen pro spotřebitele. Takže ty regulatorní setboxy jsou velmi užitečné, to umožní eh, firmám dále růst. Zejména bych chtěl pozornit na to, že eh, je dobrý nápad z toho jednotného kontaktního místa. Měli bychom tedy lépe skoordinovat úsilí, kteréž probíhá už existují kontaktní místa eh, v rámci směrnice o službách. A je to síť Solvit, která eh, funguje velmi dobře, takže bychom možná měli zvážit eh, to, že by se neměl zbytečně ten systém zdvojovat a využít se to, co již existuje. Pan Fox má také některé obavy ohledně některých částí té zprávy. Například se skepticky staví k tomu, že se v té zprávě požaduje jednotný trh s hypotékami. To je velmi složitá oblast. A potřeba studovat, jaký by to mohlo mít dopad a vyhodnotit si eh, změny, eh, které se promítnou nebo projeví eh, po aplikaci té nedávno přijaté směrnice o hypotékách. A dále odkaz na da, další legislativní iniciativy, aby se zabránilo neoprávněnému geoblokování. To by také mělo být zváženo velmi opatrně. Komise sama uznává, že finanční služby by neměly být zahrnuty do regulace o geoblokování. Hmm a e, mělo by to všechno proběhnout na základě konzultací se členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami, aby e, bylo vždycky jasné, kde ty důvody odmítnutí finančních služeb jsou oprávněné, kde ne. Ty komerční faktory mohou mít dopad na poskytnutí nějaké služby a e, v té situaci se ty ceny budou v jednotlivých zemích od sebe lišit a proto je potřeba to zvažovat vždycky individuálně. A ještě třetí bod. Týká se to těch srovnavacích eh, portálů. Myslíme si, že je pořád příliš brzy k něčemu takovému přistoupit, než začnou existovat ty přeshraniční produkty eh, v realitě. Myslím, že eh, brzy přicházet s nějakým systémem jejich srovnávání. To je spíše praktická otázka, než týkající se obsahu. Každopádně se těší mm, pan Fox na další spolupráci se spravodajem a s dalšími kolegy. Děkuji. Silví Gula. Děkuji, pane eh, předsedo. Já teď budu hovořit eh, jménem Sophie Intervelt eh, anglicky. Děkujeme Spravdajovi za tento zelený, za zelenou knihu o retailových finančních službách. Myslím si, že to je oblast, která má velký potenciál. fintech se rozvíjí velmi eh, rychle. Eh, musíme ten vývoj předjímat a přizpůsobovat se, neměla by tady být žádná tabu. Členské státy sice na eh, navenek s tím souhlasí, ale potom dávají přednost svým vlastním šampionům, například bankám. Pokud věci zůstanou tak, jak to je, tak se fintech prostě, finanční služby budou prostě rozvíjet v jiných částech světa. Musíme si uvědomit, že také Eh, daňové eh, zacházení představuje největší překážku k tomu přeshraničnímu poskytování služeb. To je jedna z věcí, které by se měly řešit, přestože víme, že členské státy se tomu budou bránit. Ale je to nevyhnutelná debata, pokud skutečně chceme eliminovat překážky na jednotném trhu. ALDE předloží pozměňovací návrh k té zprávě, k tomuto tématu. Co se týče harmonogramu, ten nám asi neumožní mysluplně Eh, se vyjádřit k akčnímu plánu komise. Eh, měl by to přeloženo na konci června, ten akční plán eh, měl přijít v září, ale zdá se, že to bylo odloženo na listopad asi. V každém případě se musíme postarat o to, abychom tuto zprávu přijali co nejdříve a komise mohla zohlednit stanovisko parlamentu. Děkuji. Za Guepan Viegas. Já teď budu mluvit jménem Marezy, naší stínové zpravodajky. Ona upozorně na několik otázek. Chce také vyjádřit několik obav. Vstává otázka, jestli chceme eh, větší míru eh, integrace v této oblasti. My se k tomu stavíme skepticky, protože více integrace v této oblasti povede k větší koncentraci ve finančním sektoru, toho už jsme svědky nyní. A my máme pochybnosti o tom, jestli taková koncentrace, která vytváří oligopoly, eh, je vlastně pro spotřebitele nebo daňové poplatníky prospěšná. A také máme pochybnosti o tom, jestli je to správný závěr eh, z té nedávné krize. Také máme eh, jednu zásadní výhradu. Ta zelená kniha se snaží uvést do souladu různé pohledy na věc, napřed, například zájmy zainteresovaných stran v tom finančním sektoru. A nám není jisté, že to bude fungovat. Myslíme si, že e, musí dále fungovat regulatoři, aby chránili spotřebitele, to je jejich práce. A také si myslíme, že je tady velký tlak který se vyvíjí na zaměstnance nebo pracovníky banky, jako kdyby ty problémy vznikaly na jejich úrovni. To jsou pracovníci, kteří jsou často platově zvýhodňovány, musí splňovat určité cíle a my si nemyslíme, že to je ta správná úroveň, jak tento problém eh, řešit. Myslíme si, že je potřeba mít globální strategii vzhledem k těm nadnárodním bankovním konglomerátům. A tak eh, je iluzí se myslet, že izolovaný eh, spotřebitel nerozumí finančnímu světu. Vzniká tady iluze, že když mu poskytneme nějaké informace, tak celá ta věc bude najednou transparentní. Jakoby tyto retailové finanční služby nebyly sami o sobě dost eh, komplikované a jsou vlastně nad rámec toho, co je schopný běžný spotřebitel pochopit. Pokud chceme skutečně spotřebitele chránit, tak bychom měli eh, z toho finančního trhu zakázat celou řadu produktů, které tam teď existují, protože jsou příliš složité. A eh, vlastně <coughs> by mohly vést dramatickým dopadům, kdyby eh, řada rodin mohla přijít o své úspory tomu došlo například v Portugalsku. Obecně vzato, když se podíváme na tuto zelenou knihu, tak se tady uznává, že tady eh, panuje velká nespokojenost spotřebitelů s finančními produkty a jako řešení se ale navrhuje větší koncentrace a větší eh, zaměření toho finančního sektoru. My si nemyslíme, že to je správný přístup. My si myslíme, že to povede k dalšímu zneužívání dominantního postavení na trhu a k dalším oligopolům, které již teď kontrolují Evropskou unii, tak jak to je. Sven Giegold. Děkuji, Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Ole Ludvíksonovi za jeho dobrou zprávu. Myslím si, že je vynikajícím odrazovým můstkem k tomu, aby tedy Evropský parlament k tomu připravil svou pozici. Také samozřejmě souhlasím s tím, co říkala Sofie a Sylvie v zastoupení, že tedy musíme být připraveni, abychom mohli prezentovat svůj názor, aby nás bylo vyslyšeno. Co se týče samotného meritu věci, tak je pravda, že investoři hm, mají příliš malou návratnost svých investic a hodně peněz vlastně jde do toho zprostředkování. Takže právě to zprostředkování je dost nákladné. A také musíme říci, že ten finanční sektor je příliš velký. Takže myšlenka, abyste byla silnější hospodářská soutěž, je dobrá a také je důležité zajistit, aby ty poplatky za ty mm, zprostředkovatelské služby byly nižší. Jediná otázka je, že musíme být upřímní sami k sobě. Takže co povede k tomu, že se sníží ty, ty poplatky za zprostředkování, jak to ovlivní konkurenceschopnost? A já si myslím, že komise k tomu ne, nehovoří úplně upřímně. Proč spotřebitelé nedověřují produktům, které jsou z jiných trhů? Zde vlastně plně souhlasím s tím, co říkal EPP. Jsou totiž velké rozdíly, které se týkají daňového, eh, úpadkového práva, právní jistoty. Mm, nemusíte úplně zkrátka důvěřovat eh, produktu, který pochází z jiného právního prostředí. Takže musí dojít k takové harmonizaci právního základu, aby byla ta důvěra. Takže to je bod číslo jedna. Musíme se tedy podívat na stávající rámce. Zde rovněž souhlasím se zpravodajem. Otázkou je také to, zda vy jako spotřebitel máte důvěru v to, že s vámi bude zacházeno mm, řádným způsobem, spravedlivým způsobem. Takže v každé zemi musí existovat taková ochrana spotřebitele, abyste zkrátka aby ty spotřebitele důvěřovali i těm produktům, které pochází třeba z jiné zemi. Země. No a také se jedná o to, že ty produkty někdy nejsou stejné, takže pak je také těžké porovnávat ty produkty, takže pak nemůžou ani dobře fungovat ty srovnávací webové stránky, když ty produkty vlastně nebudou shodné. Takže vítám to, že komise chce větší um, rovnost nebo srovnatelnost i pro té, eh, toho obsahu, třeba co se týče těch různých pojištění nebo penzí. Mm, takže musí zde být určitá evropská eh, charakteristika produktů, aby ty produkty byly srovnatelné. No a týká se to i postupů. Pokud tam jsou takové ty svázané produkty, tak to je také velice těžké porovnávat. Takže já si myslím, že bychom měli usilovat o obnovu společného trhu, ale chceme, musíme říkat, co vlastně chceme, že chceme stejné standardy v jednotlivých oblastech, aby opravdu mohla fungovat konkurence, přeshraniční konkurence, aby se mohly snižovat eh, náklady a i ten nafouknutý systém těch různých eh, zprostředkovatelů, kterého jsme svědky. Myslím si, že když budeme chránit ty poplatky za to, sprav, za to zprostředkování, tak to sice možná tu konkurenceschopnost ochrání v krátkodobém eh, pohledu, ale nakonec vlastně to bude takový jakýsi nesprávný protekcionismus, který bude chránit tento nafouknutý systém zprostředkování a nakonec se to obrátí proti nám a neměli bychom ho tedy podporovat. A poslední věc. Měli bychom mít opravdu dobrou diskusi o systému ochrany spotřebitelů. Máme zde ISAS, ale vlastně ISAS eh, nemá, nemají žádné eh, prostředky USA existuje speciální byro na ochranu spotřebitelů a my nemáme vůbec nic takového, co by se, mu, co by se tomu podobalo, tomu americkému modelu. Takže nejsou dostatečné zdroje na tu ochranu spotřebitelů, takže spotřebitelé nebudou důvěřovat těm zahraničním trhům. Mm, no a nakonec chci ještě říci, že jsou důležité i ty zelené produkty, Máme zde také mm, přípravu, byla zde ta směrnice PRIPS, spolupracovali jsme s Pervanš a s paní Spětikainen, takže měly byste být společná pravidla pro ozelenění produktů. A já také vím, že i náš švédský kolega je otevřen dalšímu ozelenění těchto produktů a plně mu důvěřuji. Děkuji, říká pan předseda. Ještě někdo? Takže v rámci Catch Cash DI, Pervanš Perez, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Ludvíksonovi za návrh zprávy, protože to je určitě dobrý základ do diskuse o tématu, eh, u kterého skutečně zatím postupujeme jenom velice nesměle eh, takovými eh, kratšími právními texty. Chtěla bych se vrátit ke čtyřem aspektu. Já chápu, že ten obecný přístup komise je takový, že by se mělo usnadňovat fungování eh, retailového trhu s finančními službami. Proto, proti tomu asi nikdo nic nemá, když to bude v zájmu spotřebitelů. Nicméně eh, proto je třeba několik eh, zásadních záruk. Když mám na mysli, na čem jsme pracovali u PIPS, tak eh, v souladu s tím, co říkala zpravodaj, je třeba zajistit srovnatelnost eh, těch produktů. A jedním z návrhů, které bych chtěla přednést, je, že když se díváme, co dělá komise eh, v rámci směrnice prospektus, tak bychom mohli zajít k takovému Eh, formátu jakéhosi manuálu, tak jako u PRIPS, tak aby se usnadnila srovnatelnost. Ti, kteří mají na starost prospektus, eh, mi občas říkají, že ten souhrn vlastně vychází z jiné logiky, ale já si to nemyslím, protože finanční analýzy eh, vlastně jdou od toho prospektu až k těm základům a pro drobné investory by bylo dobré mít nějaký manuál, který by jim umožnil srovnatelnost. Druhá připomínka, komise už dříve navrhovala mechanismus eh, očkodnění investorů. Tento parlament, to bylo, měl na starost kolega Olej Schmidt, velkou většinou podpořil takovýto nástroj, ale Rada to nechtěla a od té doby to prostě upadlo v zapomnění. Ale pokud chceme obnovit důvěru spotřebitelů ve eh, v retailové finanční služby, pak je třeba, aby existovaly mechanismy očkodnění v případě, že dojde k nějakému pochybení nebo nějaké špatné radě, eh, která se spotřebitelům dostane. Třetí připomínka, to je otázka eh, vlastně šíření po internetu. Řada kolegů už hovořila o tom problému fintech. Dnes máme konkrétně případy, kdy některé produkty se nabízejí na internetu a vede to ke zneužíváním spotřebitelů a je to skutečně kritická situace a já jsem si jistá, že komise je odpovědná za to, aby předložila konkrétní návrhy v této oblasti. Konečně, pokud jde o dohled nad ochranou spotřebitelů, samozřejmě něco mají na starosti ty dohledové agentury, nicméně my stále čekáme na návrhy komise v některých oblastech, tak jako to bylo už u PRIPS, a komise musí předložit konkrétní návrhy, my je na ně stále vytrvale čekáme a mohl by to být součástí nástrojů, které by umožnily pokročit s touto problematikou. Thank you. I... Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Není tomu tak, takže dávám slovo zpět zpravodaji. Ano, děkuji. Já bych chtěl všem poděkovat za komentáře. Samozřejmě, že existují překážky těm změnám. Já bych chtěl ještě tu zprávu rozdělit na eh, určitý, určité kroky krátkodobé a střednědobé nebo dlouhodobé. Cílem je to, aby celý ten systém fungoval, aby zde byla přeshraniční konkurenceschopnost a konkurence a abychom také zajistili, že ten zájmu našeho zájmu budou spotřebitelé. Také je důležité ohledně těch malých a středních podniků, aby i tyto podniky mohly přeshraničně působit nějakým tedy rozumným způsobem. Samozřejmě, že to bude vyžadovat čas. Já se však domnívám, že musíme postupovat co nejrychleji, abychom co nejdříve vypracovali náš společný návrh a mohli tím mít vliv na práci komise a na návrhy komise. Chtěl bych vám všem poděkovat. Děkuji vám také i předem za veškeré pozměňovací návrhy, které budete předkládat. Budeme se jimi zabývat a jak už jsem říkal, budeme se snažit připravit takový návrh, který pak eh, bude moci schválit co největší většina a který také bude i v souladu s návrhem naším výborem a že to nakonec bude odhlasováno. Jsem si jist, že to tak dopadne. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. června v poledne. Projednání pozměňovacích návrhů bude 31. srpna 29. září hlasování eh, ve výboru a na první listopadové plenárce by to mělo být schváleno. Děkuji vám, tím za, zakončujeme dopolední část a ve tři hodiny odpoledne se opět shledáme a čeká nás výměna názoru s panem komisařem Hillem. Děkuji.